je pořád přijat. Sdělení předsedy za prvé. Jak víte, tak EPP má zasedání v Vídni a proto nejsou členové této frakce na dnešním jednání zastoupeni. Veškerá korespondence byla zaslána příslušným poslancům a pokud e, budete chtít nějaké podklady, tak se můžete obrátit na sekretariát. Rád bych vás také informoval, že naše zasedání je přenášeno po internetu. Samozřejmě kromě zasedání i kamera. A nyní bych vám rád e, představil určitý návrh. Rád bych vás upozornil na roli koordinátorů a na mandát, který koordinátoři mají přijmout určená rozhodnutí jménem výboru. Je to podle pravidla 192 jednacího řádu, kde se uvádí, že koordinátoři připravují rozhodnutí, která má výbor přijmout, zejména rozhodnutí k postupu a ke jmenování zpravodajů. Konec citátu. A výbor může eh, delegovat pravomoci k přijetí užitých rozhodnutí na koordinátory, kromě rozhodnutí, která se týkají při přijetí zpráv, stanovisek a pozměňovacích návrhů. Konec citátu. A proto bych rád navrhl, aby výbor INTA delegoval eh, pravomoc svým koordinátorům rozhodovat o rozhodovat o příslušných otázkách o slyšeních, delegacích, včetně delegací ad hoc a studií. Pokud jde o rozhodnutí eh, o postupu eh, o jmenování, při jmenování zpravodajů, tak eh, byl výbor informován o rozhodnutí koordinátoru a potvrdil je, pokud nebudou námitky. Takhle to tady navrhuji. Rád bych se vás dotázal, máte-li k tomu nějaké námitky vy. S koordinátory to samozřejmě bylo projednáno. Dobrá, přijato. A nyní uh, přistoupíme eh, k bodu 3, vystoupení švédské ministrině obchodu Evy Bierlingové která jménem úřadujícího předsedy rady promluví o dosažených výsledcích švédského předsednictví v oblasti politiky mezinárodního obchodu. Znovu tedy eh, paní ministrini eh, švédskou eh, přivítám na našem výboru. Švédské předsednictví se chýlí ke konci a z vašeho předsednictví, paní ministrně, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a, jak víte, z ní vyplývá pro Evropský parlament role spoluzákonodárce v politice mezinárodního obchodu. My jsme se nedávno setkali v Ženevě a na jiných místech a, a děkujeme vašemu předsednictví za usnadnění dobré komunikace. A při těchto jednáních jsme se navzájem informovali o svých stanoviscích a nyní tedy začínají eh, vztahy mezi radou a INTA v rámci našich nových kompetencí a já doufám, že se nám podaří nalézt eh, společná eh, stanoviska s radou k prospěchu evropských občanů. Jako, při, jako předseda tohoto výboru jsem eh, přijel eh, eh, účast na zasedání výboru 133 v únoru příštího roku, výboru článku 133, výbor pro zahraniční obchod mezinárodní a tam se chceme dále pustit podrobněji do našich nových vztahů. Takže, paní ministrině, máte slovo abyste nám podal hodnocení švédského předsednictví v oblasti obchodu a řekla nám, co eh, si myslíte o změnách, které možná Lisabonská smlouva přinese mm, mm, ve vztazích mezi eh, radou, parlamentem a konkrétně tímto výborem. Máte slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, je mi velkým potěšením, že se sem mohu vrátit na výbor a podat vám zprávu o vývoji v oblasti politiky eh, mezinárodního obchodu za švédského předsednictví. Ráda bych začala tím, že poblahopřeji eh, vašemu výboru a všem vám eh, k vaší nové úloze a na základě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. To, že výbor pro mezinárodní obchod nyní bude hrát Eh, ještě důležitější roli v oblasti politiky zahraničního obchodu je velice vítáno a je to důležité. Výbor nyní společně s komisí a s radou může aktivně přispět k posilování role EU v globálním obchodním systému a v rozvoji našich obchodních vztahů. Vaše zkušenosti a přínos, který jistě přinesete v této oblasti, budou velice užitečné. Je zřejmé, proč švédské předsednictví jako celek se zaměřilo na krizi a na její dopady pro EU. Nacházíme se v globální recesi, která se ukazuje být nejhlubší, nejširší a nejdelší pro celou naši generaci. Nejnovější hospodářské prognozy ukazují, že svět se pomalu z krize zotavuje. Možná, že nejhorší část krize už je za námi, nicméně zotavení je stále poměrně křehké a stále se nám zhoršuje situace na pracovním trhu. Prognózy ukazují, že existuje celé řada rizik, včetně zotavení bez tvorby pracovních míst a dalšího eh, zmenšování ekonomiky. To je situace, která obyčejně zvyšuje tlak na ochranářství a izolacionismus. Eh, odpovědná reakce od eh, předních světových partnerů v našem obchodu je stále třeba. Já jsem minulý týden navštívila jednání ministrů VTO v Ženevě a bylo zřejmé, že tam panuje koncenzus ohledně přínosu VTO k rychlému ekonomickému oživení. Úloha VTO ve sledování ochranářství v během krize byla velice užitečná, tedy při vytváření eh, tlaku a zajišťování transparentnosti při potlačování protekcionismu. Mým prvním úkolem eh, bylo dělat všechno, co mohu, aby Evropa eh, přispěla k zachování otevření trhu a eh, potračení ochranářství a jsem potěšená, že vám mohu říci, že za tohoto obtížného období byla EU vedoucí silou a byla konstruktivní při potlačování protekcionistických snah. Máme každý důvod být hrdí eh, na to, že jsme šli takovým dobrým příkladem. Přijali jsme eh, důležitý krok vpřed k eh, vytvoření v agendy po Lisabonu, po roce 2010 a jsem velice eh, ráda, že Rada vyjádřila odhodlání eh, zachovat otevřenost eh, v EU a podporovat v obdobné agendě, jak je to vyjádřeno v závěrech Rady pro konkurenceschopnost ze 4. prosince. My jsme se velice úzce soustředovali na naše obchodní partnery. V rámci strategie přístupu na trčenské státy komise i podnikatelské kruhy, i naše trhy pro eh, sledování trhů ve třetích zemích, sledovali eh, prostředí pro naše exportéry na eh, zemi, v, ostatních zemích a by zajistili, že ty trhy zůstanou otevřené na globální úrovni eh, vyrovnané eh, rozhodnutí eh, v rámci DDA bude dlouhodobým nejlepším pojištěním proti protekcionismem. Proto DDA musí zůstat vrcholnou prioritou na v evropské agendě. Multilaterální dohoda by byla Ehm, systémově přínosná mnohem více než eh, to, čeho můžeme dosáhnout eh, bilaterálními vyjednáními. Proto musíme eh, vytvářet politický tlak, zachovávat jej a zachovávat průběh těch jednání. Musíme povzbuzovat hlavní obchodní partnery, aby se DDA účastnili. Musíme také zajistit, aby to, co na stole leží, tam zůstalo. Během eh, našeho funkčního období jsme společně s komisí přijali důležité kroky eh, k tomu, abychom nasměrovali proces DDA a správným směrem deklarace G20 eh, z Pittsburghu byla důležitým milníkem a nyní se musíme snažit toto kolo dokončit do konce roku 2010. Pokud se nám to podaří, tak získáme mnohem více, než jsme získali prostřednictvím jiných obchodních dohod v historii. Jak víte, tak bilaterální vztahy byly hodně vysoko na mé agendě během předsednictví. Ukončení vyjednávání s Korejskou republikou je nepochybně jedním z velkých úspěchů eh, v oblasti zahraniční politiky pro EU za dlouhou dobu. Eh, tato dohoda o zóně volného obchodu eh, má velký potenciál, protože zásadním způsobem odbourává eh, cla a další eh, bariéry volného obchodu. Také implementace východního partnerství byla prioritou pro švédské předsednictví. Prosazování stability, správné řízení věcí veřejný, je pro, v tomto regionu je pro EU velice důležité. Bylo také dosaženo důležitého pokroku za našeho období. Projednávají se nové eh, směrnice pro asociační dohody s Arménií a eh, Gruzií. Jejich cílem by mělo být eh, mm, zavést rozsáhlé dohody o volném obchodu, jakmile partneři budou připraveni. Také se zaměřujeme na Ukrajinu, ta je důležitá vzhledem k energetické bezpečnosti například. Také eh, probíhají bilaterální eh, vyjednávání, ale ještě je třeba odvést velký kus práce. Eh, Rusko je klíčovým obchodním partnerem pro EU a zůstává největší ekonomikou mimo VTO na světě. Evropská unie podporuje vstup Ruska do VTO eh, za předpokladu, že budou eh, vyřešeny nevyřešené otázky. Potom jsme také eh, pokračovali ve vyjednáváních s Indií, která nyní tedy pokračují po drobném přerušení na začátku roku. Indie se také snaží jednání popotlačit vpřed. Pokud se podíváme na jeho východní Asii, tak tam doufám, že budeme moci brzy přistoupit k bilaterálním vyjednáváním s příslušnými zeměmi ASEANu a že se nám brzy podaří eh, eh, uzavřít regionální dohodu. Takováto vyjednávání by měla posílit eh, konkurenceschopnost EU díky širšímu přístupu na trh v východní Asii. Dohody o EFTA s Peru a s Kolumbií také dobře pokračují směrem k cíli a EU by se měla snažit podporovat i trvalý proces k uzavření nějaké dohody o volném obchodu s celým, celým anským regionem. Pokud jde o Střední Ameriku, tak tam se dále vyjednává, ale nešťastný vývoj Hondurasu nás donutil tam jednání odložit. Situace v Hondurasu musí být vyřešena ještě předtím, než Evropská unie bude moci eh, podporovat rychlé uzavření dohody. Také jsme eh, zaznamenali zásadní mm, pokrok v eh, uzavírání dohody o volném obchodu s Kanadou. Jsem velice eh, ráda, že byl dosažena dohoda s Papuou Novou Guineí, Mauricí, Guineí a Madagaskarem a Seychellami. Dále jsme eh, zorganizovali první transatlantickou ekonomickou radou eh, s novou americkou administrativou. Na zasedání TECu jsme mm, projednávali, jak eh, zlepšit koordinaci v regulaci směrem nahoru v oblasti energetická efektivita a nanotechnologie, tak abychom vytvořili kompatibilní přístupy k regulaci. Také jsme se dohodli na jednom jednání, že vytvoříme nový dialog mezi EU a USA o inovacích, tak abychom eh, usnadili dialog a eh, posílili růst produktivitu a podnikatelskou aktivitu. Také byla eh, uspořádána osmá ministerská konference Euromedu včera v Bruselu. Eh, příslušní eh, ministři se zabývali rolí Euromedu po roku 2010. Hlavním cílem bude vytvořit zónu volného obchodu mezi Evropou a dalšími zeměmi středozemí, kolem Středozemního moře. Já se omlouvám. A v tomto kontextu s velkým uh, uspokojením uh, beru na vědomí uh, odbourání byrokracie v oblasti Euromedu, parafování uh, uh, dohody v příslušné zásadně omezí administrativní náklady podniků v této oblasti. Je to důležitý krok v omezování byrokracie a doufám, že k dalšímu pokroku bude docházet v nadcházejících letech. Méně byrokratických postupů eh, omezuje riziko korupce a nejdůležitějším globálním instrumentem, který máme, je úmluva OSN proti korupci. V boji proti korupci. A já jsem eh, ráda, že na zasedání eh, v Dauha v Kataru v září eh, se příslušné země dohodly na eh, revizi eh, dokumentace k této dohodě. To je zásadní proces, kterým země si pomáhají, jak tedy k lepšímu naplňování této dohody. Bez trvalé snahy EU by tato úmluva nefungovala. Dále se zaměřujeme na konečné urovnání mezi eh, tedy dlouho eh, trvalých eh, rozporů s EU, s Brazílií a potom věcí, které souvisejí s rozšířením EU. Měli jsme užiteční, užitečné samity s Jižní Afrikou, Brazílií, USA, Indií, Ruskem, Čínou a Ukrajinou. Také bych ráda zdůraznila ještě jednu důležitou věc, a sice společnou, společenskou odpovědnost firem. Eh, úspěšná konference proběhla na toto téma ve Stockholmu v eh, listopadu a zaměřovala se na roli eh, států a podniků v oblasti lidských práv v rámci v rámci OSN. Konferenci přivítala Rada pro zahraniční vztahy ve svých závěrech 8. prosince. Výsledek konference byl schrnut v prohlášení, které jsem Eh, které předložím eh, spolu s nadcházejícím eh, předsednictvím španělským na konci zasedání. Nyní tedy předávám pochodeň Španělsku a já doufám, že Španělsku se bude dále dařit tento rámec prosazovat. Pokud jde o mm, dohodu proti padělání, tak proběhla dvě vyjednávací kola za švédského předsednictví. Zaměřili jsme se na mezinárodní spolupráci, praxi při naplňování předpisů, na trestní postihy, eh, na postihy v digitálním prostředí a na transparentnost vyjednávání. Těšíme se na další eh, pokrok za španělského předsednictví a doufáme, že dojde k uzavření vyjednávání v roce 2010. Obchodní politika eh, může a měla by podporovat rozvoj. Eh, soulad mezi eh, obchodní a rozvojovou politikou je důležitý, pokud má být EU eh, důvěryhodným a efektivním partnerem pro rozvojové země. Závěry Rady pro rozvoj byly přijaty v listopadu. Tyto závěry se zaměřují na obchod a rozvoj a například se zaměřují na export rozvojových zemí do EU, potom na oblast trvale udržitelného rozvoje a na vymáhání eh, práv duševnímu vlastnictví eh, při podpoře inovací, eh, investicí a rozvoje. Já doufám, že díky tomu se budeme moci, moci v budoucnosti zaměřili, zaměřit na ta nejdůležitější témata, a to s přihlednutí k tomu, že rozvojový rozměr musí být odražen ve všech oblastech rozvojové politiky obchodní politiky, pardon. Další eh, eh, případem souladu mezi eh, obchodní politikou a další politikou je politika klimatických změn. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice může být zásadně ovlivněn obchodní politikou. Liberalizace v obchodu zboží hm, v oblasti v ekologie je na pořadu dne v rámci VTO a je to také e, e, jádro e, dohody o, širší dohody mezi členy VTO. My jsme zdůraznili, jak je důležité zásadně chránit práva k duševnímu vlastnictví tak aby eh, se podporovaly investice a inovace v klimatických technologiích. V listopadu eh, jsme také uspořádali úspěšnou eh, konferenci ve Stockholmu o obchodu, klimatických změnách a standardizaci z rozvojové perspektivy, kde byly široce zastoupeny i rozvojové země. Já jsem přesvědčená, že změny klimatu se nám budou trvale vracet na stůl při vyjednávání o obchodní politice v nadcházejících letech. Závěrem bych řekla, že jsem vyjádřila víru v budoucí rozvoj obchodních vyjednávání v oblasti obchodu s emisními povolenkami a Víme, že to přispívalo k ozelenění ekonomiky v posledních letech prostředí se zásadně změnilo. Obchod v současné době pouze do určité míry probíhá mezi eh, dvěma zeměmi. Do eh, značné míry se jedná o interakci mezi různými korporacemi. Většina hospodářských aktérů v současné době eh, závisí na globálních výrobních a dodavatelských řetězcích. Musíme zajistit, aby mezinárodní systém zůstal stále relevantní v tomto novém ekonomickém prostředí. My jsme eh, plodně debatovali eh, na eh, neformálním zasedání ministrů v září. Příslušná konference v také projednávala multilaterální obchodní systém. Je zřejmé, že lidé uznávají, že je třeba se k tomuto nově myšlenkově postavit a doufám, že v této debatě budeme pokračovat dále. Já věřím, že Jedině prostřednictvím otevřené eh, v iniciativní a trvalé udržitelné obchodní politiky dosáhneme růstu a prosperity eh, ve prospěch nás všech. A proto se těším na další spolupráci s parlamentem v, těch, v těchto důležitých otázkách. A s tím eh, vám děkuji všem za pozornost a těším se na to, až vyslechnu vás a budu moci zareagovat na vaše otázky a připomínky. Děkuji vám. Děkujeme, paní ministrině. A nyní se budeme věnovat otázkám a odpovědím. Já využiji svého práva předsedy a sám bych položil otázku. Řekla jste, že na začátku vašeho předsednictví byla Doha, nebo kolos Doha v podstatě první, druhou i třetí prioritou vašeho předsednictví. Bohužel se zdá, že žádný pokrok, především v nona oblasti, nebyl dosažen. V Ženevě, jak vidíme, je jasné, že nás čeká ještě hodně práce a pokud očekáme jakékoliv úspěšné výsledky v této oblasti, tak opravdu budeme muset ještě hodně udělat. Co si myslíte, nebo jaké jsou příčiny těchto problémů, tohoto odkladu a zda je vůbec možné, aby došlo k dokončení tohoto kola do konce příštího roku. A nyní poprosím kolegy, pan Martin Kazák za ALDE bude prvním řečníkem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrině, především vám chci poděkovat za veškeré úsilí, které jste vy i švédské předsednictvo vyvinuli za vašeho předsednictví Evropské unie, totiž úsilí pokročit u tak obtížných záležitostí, jako je právě aplikace společné obchodní politiky a sladit vlastně různé přístupy, různé normy, které existují mezi členskými státy právě u těchto dosí. Chci vám také připomenout to, co jste nám říkala při posledním slyšení, které jsme spolu měli v měsíci září, a to na téma dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou. V té chvíli jste říkala, že to je priorita, významná priorita pro Evropskou unii s tím, že ta dohoda má velký potenciál, to jste připomněla i dnes. Je to velký potenciál pro evropské vývozce, ale uznala jste, že ve Švédsku jsou dvě automobilky, zejména tedy Saab a Volvo, které, které zaměstnávají 4700 lidí a hrozí jim, že v podstatě o ta místa přijdou. A vy jste uvedla, že je tu určitá možnost, aby byly přesunuti do, jiné, do jiných oblastí, zejména například výzkumu a podobně. Tak po těch čtyřech měsících Myslíte si stále, že tato dohoda je dobrá pro Evropskou unii, je výhodná? Jsou tu stále rozdílné názory mezi členskými státy, co se užitečnosti této dohody týče. A co komise? Ta chce zavést eh, vlastně regulaci té příslušné doložky a chce, chce v podstatě otevřít tuto dohodu provizorně. Druhá otázka, ta se týkala vztahu s Ukrajinou. Víte, že Ukrajina zablokovala vstup eh, Černé hory do Mezinárodní obchodní organizace a z důvodů, které zrovna nejsou moc dobře opodstatněné, to spojené ještě se stanoviskem Srbska. Myslíte si, že Evropská unie by měla konat, že by měla být eh, jakýmsi zprostředkovatelem pro řešení této otázky? Třetí otázka se týká našich vztahů s Ruskem. Dozvěděli jsme se, že se Rusko chystá uzavřít s Kazachstánem a Běloruskem celní unii a to může zbrzdit vstup do VTO, vstup Ruska. Myslíte si, že EU by měla reagovat a co by měla dělat v tomto směru? A úplně poslední otázka se týká tedy vstupu v účinnost Lisabonské smlouvy. Jsme vlastně desátý den po vstupu v platnost, oficiálním vstupu v platnost. Myslíte si, že máme vyvíjet nějaká úsilí, abychom vyjasnili vlastně ty vztahy a mandáty mezi hlavními institucemi, co se týče tedy skutečně aplikace této Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji, jelikož vidíme, že je zde mnoho žádostí o slovo. Poprosil bych opravdu o stručnost maximální. Pan Michael Fire za ALDE rovněž. Ja, sehr geehrte Frau. Pane předsedo, vážení pana, vážená paní ministrině, já bych nejdříve využil této příležitosti a uh, poblahopřál bych vám a švédskému předsednictví k úspěšné práci v posledních měsících. Eh, pro nás jako pro eh, zákondárce první prosinec a vstup Lisabonské eh, smlouvy představují důležitou, důležitý milník a proto bych vám eh, rád poblahopřál k této práci. Jako člen delegace v Ženevě v eh, předchozích dnech jsem narazil na jednu otázku. My jsme tam eh, vyslechli eh, výklad Pascala Lamyho i naší eh, komisařky Marian fischer belové a dostali jsme dojem, že v nadcházejících třech, čtyřech měsících půjde o to vyjádřit určitou politickou vůli a pokusit se obnovit DDA a dovést ji ke konci. A Evropská unie se přitom bude zasazovat o pokrok to z Dauha. A já jsem se proto eh, chtěl zeptat na jednu věc, eh, kterou už eh, zmínila Alde ve svém usnesení k Dauha. Evropská unie by měla se snažit vytvořit most mezi USA a vznikajícími trhy na druhé straně. Dokážete si představit, že Evropská rada by eh, v rámci eh, mandátu, který dává Evropské komisi, mohla eh, zakotvit takovou roli zprostředkovací pro Evropskou unii? Děkuji. Děkujeme. Bernd Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, děkuji vám eh, za eh, výklad. Já bych eh, se zeptal na dvě věci v zásadě. Vy jste zdůraznila, že obchodní politika by měla také podporovat rozvojovou politiku. A to eh, je důležité zejména v souvislosti s vyjednáváním o eh, dohodách o volném obchodu. A já bych se zeptal, jestli je to opravdu ta správná cesta. Je pravda, že EU, pokud jde o antské země, na rozdíl od Spojených států, trvá, o, trvá na ochraně eh, eh, patentů po delší dobu v oblasti, med, eh, v oblasti léčiv než v případě Spojených států. Tam asi 70% léčiv v současné době jsou generika a proč trvá EU na prodloužených ochranných hůtách pro, patenty, pro patenty. Pro uh, USA je to 10 let a tam to má být 15 let. A potom se zeptám na eh, vlastnická práva eh, eh, zemědělců k půdě. Nestane se, že budou spochybněna prostřednictvím dohod o svobodném obchodu? A za třetí, jak to vypadá se sociálními právy, zejména v Kolumbii? Kolumbie je země, která je známá tím, že jsou porušována odborová práva. 70 všech eh, násilností proti eh, odborářů eh, na světě se děje právě v Kolumbii. A já nedokážu pochopit, když americký kongres a kanadský parlament, já dokonce i parlament v Norsku, zastaví vyjednávání o svobodném obchodu, dokud nebudou zaručena práva odborářů v Kolumbii. Proč právě u nás Eh, jsme se vydali jinou cestou. Takže když to člověk myslí opravdu vážně, že obchod má něco dělat s rozvojem, tak eh, je třeba nabrat jiný kurz v obchodních vyjednáváních eh, s třetími zeměmi. A potom ještě druhá oblast, paní ministrně, navážu na předřečníky. Jaká konkrétní opatření přijímá Rada k prosazení Lisabonské eh, smlouvy v praxi? Jak parlament bude zapojen ze strany Rady při stanování mandátu eh, pro obchodní vyjednávání? A za druhé, jak bude parlament eh, zrovnovrápněn s výborem článku 133, pokud jde o vývoj v oblasti obchodu? Samozřejmě máme pozorovatele eh, v, při vyjednávání, stejně tak jako rada eh, vysílá eh, pozorovatele, tak má to tak být. Takže jak naplnit Lisabon životem? To je moje druhá otázka. Děkuji. Uh, thank you. David Martin, also from and... Děkujeme, David Martin, rovněž za socialisty a demokraty. Děkuji. Nechci zdůrazňovat to, že souhlasím s kolegou, řečníkem, pokud je o Kolumbii, rád bych řekl, že si myslím, že u nás v našich dohodách o volném obchodu v těchto jednáních opravdu není žádný důvod, abychom měli TRIPS plus články. Myslím si, že je to neakceptovatelné, ovšem komise zdá se neustále vyjednává tyto dohody. My už jsme o tom řekli několikrát velice jasně, že by to neměla být součást FTA dohod. Ovšem já bych pokračoval v tom, co řekl kolega, pokud jde o Lisabonskou smlouvu. Jsem velice rád, že vešla v platnost v rámci vašeho předsednictví. Proto se chci zeptat, zda máte nějakou skupinu na ministerské úrovni, pokud jde o novou roli Evropského parlamentu v tomto ohledu. Zda už jste projednali, proskoumali celou oblast, jakým způsobem dojde k nějakým změnám v dynamice mezi těmito institucemi, našimi institucemi, například celé oblasti FTA dohod. Budeme poskytovat dohodu, budeme samozřejmě pokud jde o naše stanoviska nebo z vašeho pohledu, myslíte si, že budeme zapojeni i do nějakého vyjednávacího mandátu o budoucnosti FTA dohod, jakým způsobem budeme informováni radou o jednání, která probíhají s ohledem na dohody FTA, tak abychom na konci celého procesu nebyli odloučeni od těch výsledků, které my očekáváme, od těchto dohod FTA a skutečnosti. Rovněž pokud jde o tarify budeme hovořit dneska o banáného dohodách v této oblasti. Já se domnívám, že je jasné, že tato oblast by měla být ratifikována parlamentem. Ovšem, pokud vím, tak už ráda o tom hovořila, zda budeme teda potřebovat rozhodování v této oblasti, nebo ne, rád bych si vyslechl vaše právní stanovisko k této oblasti. Pokud je o Koreu, to je jiná oblast, my už jsme hovořili o Koreji v minulosti, nebudu zacházet do podrobností, ovšem akceptujete to, že všechny instituce, komise, vy především že nedostatečně hovořili o FTA dohodě s Koreou, že se v podstatě zaměřujeme pouze na eh, oblast automobilů, což pravděpodobně to je odvětví, které na tom nestratí, ovšem my se bohužel zaměřujeme jenom na tuto oblast a ignorujeme skutečnost, že EU bude mm, velikým, eh, teda vyhraje především v oblasti zemědělství, což obvykle byla obtížná oblast, ovšem v rámci těchto F, FTA nebo m, mm, budeme si právě, nebo vyhrme v této oblasti, nebo farmaceutické oblasti, nebo oblasti lihovin, mm, nebo pokud jde o nějaké ochrany Um, zeměpisného určení, dále je to oblast služeb, bankovnictví a tak dále. To znamená, pokud jde o přístup na tento trh, protože tam budou mít i jiné země, které teda neměly. Ovšem zdá se, zdá se, že o tom nedostatečně hovoříme. Údajně je to někde v hodnotě 19, kolem 19 miliard eur pro naši ekonomiku. Ovšem, když si poslechnete to, co zaznívá z Evropského parlamentu, tak v podstatě nehovoříme dostatečně uh, o této oblasti, pokud je o naše vztahy s Koreou. Děkujeme pan Kader Arif, rovněž za socialisty a demokrat. Už to funguje. Pane předsedo, děkuji, paní ministrně, děkuji za ten přehled, který jste nám tady poskytla. Eh, bylo to velmi koherentní ale myslím si, že přesto je tady spousta věcí, která nás rozděluje. Otázka Kolumbie. Tady vám chci skutečně poblahopřát a poděkovat za to, že tady propíhají dál jednání s Kolumbií a Peru. A pro naší frakci, a ostatně to bylo na naší skupině SAD už řečeno a myslím si, že to všichni celkem se na tom shodli, dnes dohoda které eh, podmínek, co prožívají dnes třeba kolumbiští odboráři, je nepřijatelná. Já opravdu nechápu vlastně tu dvojí řeč, že na jedné straně tady hájíme lidská práva, máme tady hodně dobré vůle, hodně slov, ale jakmile jde o obchodní dohody, tak prostě najednou se smetou stranou veškerá práva, ať už tady lidská, či třeba odborářská. A dnes v podstatě, když se na to podíváme, Eh, tak máme velké spoždění oproti, tak oni mají velké spoždění na tomto kontinentu, to samé platí pro Peru nebo Sri Lanku. Další věc, já se nebudu vracet k Jižní Koreji, tady jsme také různého názoru, ale je to něco, co nám leží na srdci, nám jako tedy mé frakci a chtěli jsme třeba vidět, jak by mohl být udělán ten vztah eh, mezi obchodem a tou politikou, ale ta koherence, eh, když se dělá takováto dohoda, musí také vlastně obsahovat ten průmysl a Jižní Korea samozřejmě má dohodu, nebo předkládá dohodu, která má určité výhody, ale také ne, také některé nevýhody a já si myslím, že by to tady mělo ladit také s naší průmyslovou politikou. A já bych opravdu chtěl mít na to váš názor. Třetí věc, vztahy s Afrikou. Někteří z nás před pár lety byli v Luandě v rámci eh, Evropského schromáždění AKT a vidíme, že žádná evropská země, alespoň tedy za, přes zástupce eh, parlamentu, nemají bilaterální dohody, protože regionální dohody jsou neúspěchem. Je tady třeba e, pobřeží slonoviny, které nechce jít dál. Je tu fórum, které sice je dneska úspěchem, něco přináší, ale ostatní akce to je naprostý neúspěch. Takže já bych se rád zeptal, jaký je váš pocit a jaký je, jaké je stanovisko rady v tomto, v tomto směru. No a nakonec obchodní politika a politika rozvoje. Tady bych také rád znal vaše stanovisko k tomuto. Říká se, že obchodní a rozvojová politika by měla být, ale nemá finanční vlastně podklady. Takže jestliže se myslíme, že v rámci toho fondu pro rozvoj většina prostředků jde tedy na, roz, na různé aspekty zdravotnictví, školství, ale abychom pomohli těch, těmto zemím, ale dnes nemáme vlastně v plánu další rozpočty, abychom těch, aby ta pomoc byla skutečná. Takže bych také rád věděl, jaká, jaké je vaše stanovisko, protože jednou, na jedné straně chceme tedy být eh, velkými dárci, ale na druhé straně nám chybí prostředky. Euh, uh, uh, Děkujeme. A nyní pan Helmut Schulz uh, uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Já myslím, že už tady padla celá řada otázek, pokud jde o rozvoj a mezinárodní obchod. Eh, že samozřejmě oblast pomoci v oblasti obchodu to je nesmírně důležité, především když hovoříme o mezinárodním obchodě. V, této, v tomto období, období krize, ve které se všichni nacházíme, bohužel ještě není za námi a především země, které jsou nejchudší, jsou postiženy nejvíce. S ohledem na tuto oblast bych se zeptal následující věc. U nás ve Evropském parlamentu jsme s velikým zájmem vzali v potaz smlouvu výboru DV, dopad finanční krize na rozvojové země, a vy jste se o tom zmínila, kolegové už rovněž hovořili o této oblasti, to znamená rozvoj plus obchod ruku v ruce, to je jedna z priorit švédského předsednictví. Čili my nebo já osobně, já mám určité pochybnosti, pokud je o pozitivní hospodářský dopad pokud je o nedokončení DDA dohod v současné době nebo vůbec celého toho kola z Dohazda. můžeme dosáhnout těchto pozitivních výsledků. Proto bych se rád zeptal na nějaké podrobnosti, jak vidíte to propojení stávajícího kola z Doha a výsledku tohoto kola s následujícími při, ne, úkoly nebo prioritami Evropské unie a předsednictví to znamená to propojení mezi obchodními politikami, rozvojem. Zároveň bych rád zdůraznil to, že pokud jde o exportní marketing, že bychom to rovněž měli využít, to znamená mezinárodní dohody v oblasti kaká, kávy, aby to bylo efektivnější v oblasti stanovování mezinárodních cen a tím pádem určitý konkrétní příklad jak bychom mohli opravdu konat ve prospěch těchto třetích zemí, se kterými obchodujeme. Lisabonská smlouva, to je další oblast. Konkrétně by mě zajímalo, jak podrobně a konkrétně připravíte další oblast mezinárodního obchodu, pokud jde o nástroje v této oblasti, které nám Lisabonská smlouva nabízí, protože rád bych zúraznil to, že Evropský parlament, to, že máme spolurozhodovací práva v této oblasti, tak to nám právě umožní, abychom tu možnost reagování na výzvy budoucnosti. To znamená, jak by nám předsednictví mohlo, nebo co vidí předsednictví jako konkrétní příklady toho, jak by předsednictví společně s komisí, Evropským parlamentem, jakým způsobem bychom mohli uplatnit Lisabonskou smlouvu v praxi a uplatňování těch našich nových práv Evropského parlamentu, nově nabitých práv v oblasti polorozhodování. No a poslední oblast, o které už se zmínili kolegové, to znamená dohoda v oblasti banánu. Rád bych se zaměřil v tomto ohledu na následující věc. Jak a pokud teda by to byla podmínka dokončení kola z Doha, toto kolo nebude v příštím roce pokračovat, zda bude tato oblast opětovně pochybněna, dále jsou to eh, soudní jednání v oblasti VTO, jakým způsobem to bude mít dopad na tuto oblast. Proto si myslím, že to je opravdu velice zajímavá, namáhavá, obtížná situace pro vaše předsednictví. Děkuji. Now to close the list, eh, Maria Muniz. Paní Maria Muniz za socialisty. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, paní ministrně. Já bych ráda dostala pár hlubších vysvětlení, co se týče trvalého, trvalé udržitelného rozvoje, který je součástí dohody s Kolumbií a měl by umožnit hlubší dialog hlavně v oblasti lidských práv. Není to asociační dohoda s celým regionem, je to částečná dohoda, ale která by měla umožnit pro Evropu mít určitý vliv na změnu situace. No ta ne, Kolumbie podepsala se OP dohodu, co se týče práv pracujících. A my bychom měli po Kolumbii chtít, aby plnila své povinnosti. Co se týče banánů, je samozřejmě důležité, abychom došli k dohodě co nejdříve, aby se ukončily celé řady konfliktů a myslím si, že by to potom vedlo i k uvolnění dalších dohod, tedy k podpisu dalších bilaterálních dohod, takže je potřeba podepsat co nejdříve. Děkuji a tím jsme ukončili seznam řečníků a nyní bych poprosil naše hosty, aby reagovali. Um, děkuji. Děkuji za slova, děkuji za všechny otázky. Mám pocit, že mám pouze sedm minut na všechny teda tyto položené otázky, ovšem pokusím se samozřejmě o maximum. Začala bych tím dotazem obecnějšího charakteru, pokud jde o kolo z Doha, tím začali pan předseda, to znamená, že nedošlo k pokroku a tak dále. Ráda bych odpověděla následujícím způsobem. Mm, není to ani žádný průlom, ale ani žádné totální selhání. Jsem nesmírně hrdá na to, že Evropská unie je pevná v tomto postoji a my chceme, aby došlo k dokončení tohoto kola. Měli jsme i schůzku GARK těsně před schůzkou VTO a já jsem opravdu cítila velikou podporu ze strany všech členských států. To znamená, že opravdu budeme kopat za dokončení tohoto rozvojového kola z Doha v průběhu roku 2010. Ovšem, nejsme sami. Je zde mnoho jiných partnerů, kteří zatím, řekněme, nejsou až tak připraveni k těm posledním konečným jednáním. Víme, že v obchodní politice Spojené státy si musí ještě dokončit své záležitosti, tak aby měli jasný mandát k jednání. A to zatím nemáme, nebo nemají k dispozici, to je jenom pro objasnění. A než k tomu dojde, tak samozřejmě Čína, Indie, Brazílie samozřejmě asi neprojeví nějaký veliký díl průšnosti, než k tomu dojde. Zároveň je důležité se zmínit o tom, že bychom zde neměli nějak obvinovat a poukazovat na ty ostatní pouze, obvinovat se navzájem, to si myslím, že by mělo Ehm, nemělo být naším postupem. Měli bychom pomoci těmto zemím k navrácení k jednacímu stolu, měli jasný mandát, aby to bylo pružnější všechno, je to kolo o rozvoji, nesmíme na to zapomínat. No a jeden způsob, jak bychom tomu mohli dosáhnout, je právě transatlantická hospodářská rada, to znamená intenzivnější kontakty se Spojenými státy v tomto ohledu protože my budeme potřebovat opravdu všechny tyto partnery, aby se zapojili a abychom opravdu všichni zabrali v rámci kola z toho. Myslím si, že je to ještě pořád opravdu naše první, druhá i třetí priorita našeho předsednictví, protože by to vyslalo velice jasný signál, především po tomto období hospodářské krize. To znamená, že chceme, abychom pokročili v této oblasti světového obchodu a myslím si, že by to mělo nakonec dobrý pozitivní dopad pro všechny zúčastněné. Další věc, o které jste se zmínili, pozitivní věc jednání z Ženevy, je to, že rozvojové země všechny to znamená, nejméně rozvinuté země byly velice dobře koordinovány, vystupovaly jedním hlasem a myslím si, všichni teda podporovali to, jakým způsobem potřebujeme dokončit tato jednání, tak to si myslím, že je velice pozitivní. No a Další poznámka, která se zazněla, je poznámka, která se dotýká dohody s Jižní Koreou, jak důležitý, důležitá dohoda to je a já jsem se rovněž zmínila o tom, jak je pro nás toto velice důležitým signálem, to znamená možnost dokončení této dohody v tomto krizovém období. Jedna věc, kterou bych ráda uvedla na pravou míru, já jsem neřekla, že by to nebyl problém pro Švédsko, pokud je o ty 4700 nezaměstnaných, to je obrovský problém. Ovšem, tento problém nebude vyřešen prostředky daňových poplatníků, tím, že bychom je vykoupili, toto odvětví. To není správný způsob. To, co bychom měli spíše udělat, je nabídnout jiné možnosti, vytvořit nová pracovní místa, příležitosti v jiných sektorech, aby jsme pomohli restrukturalizaci tohoto odvětví. Samozřejmě, že um, oblast výzkumu vývoje, ta je velice kvalitní ještě pořád, to bychom mohli využít v jiné oblasti, v jiném sektoru a tak dále. A na to nesmíme zapomínat. Jde o strukturální problém. Tyto problémy, které máme tam to není propojeno s dohodou o Jižní Koreji. To jsou dvě samostatné oblasti a to se nesmíme zastírat. Mnoho řečníků se zmínilo o tomto odvětví automobilovém Martin Davis um, za SAD, rovněž dohoda s Jižní Koreou. Další kolegové se o tom zmínili. Asi bychom teda měli trochu podrobněji vysvětlit celou tuto oblast, popsat ji. To znamená tu dohodu s Jižní Koreou. Je to čtvrtý eh, neevropský obchodní partner Evropské unie. Na to nesmíme zapomínat. Máme zde mm, společný roční růst asi 10% od roku 2003 až do roku 2007. A tato dohoda FTA by tudíž eh, znamenala obrovský úspěch eh, v globálním obchodování a zároveň jasný signál toho, že jsme schopni dostat těmto dohodám, uzavřít je a chtěli bychom pokračovat eh, v podobně i v jiných dohodách FTA s jinými zeměmi. Zároveň bychom se měli zmínit o tom, že jde o mnoho jiných sektorů. Úžasně jste to popsali, hovořili jste o tom, já to mohu stoprocentně podepsat. Ano, věnujeme pozornost především automobilovému odvětví, i když se to nedotýká pouze automobilového odvětví. Jiných sektorů to je pro nás důležité a mělo aby to být taková ta dohoda, na které mm, vyhrajeme všichni, na které získáme všichni nebo ta možnost, další velice stručně bych se ráda zmínila o té možnosti, takzvané safeguard, klus, nebo ty doložky možného mm, odstoupení a tak dále. My jsme o tom hovořili, ten kompromis. V podstatě znamená to, že bychom neměli zapomínat na to, že Korea už to umožňuje, toto stažení, a pokud jde o naše obavy ohledně Číny, to znamená EU obavy ohledně Číny, to si myslím, že je opodstatněné, ovšem tato dohoda FTA by měla vytvořit mechanismus, který by reagoval na obavy EU v této oblasti, o tom není pochyb. Někteří se zmínili o tom, že to není účinný nástroj, já s tím nesouhlasím. Ještě mnohem důležitější je to, že účinnost celého tohoto mechanismu by měla být navržena námi, a to nezávisle, jakožto součást eh, prováděcího nařízení v rámci FTA. Všechny členské státy si myslím, že chtějí, aby realizace byla účinná. EU bude pokračovat i v této praxi v rámci FTA s Koreou, pokud jde o nějakou možnost teda, nebo uplatnění té doložky um, eh, safeguard clause a zvažujeme tyto možnosti v rámci jiných eh, dohod FTA. Nyní bych ukončila mm, mm, své argumenty pro oblast automobilového průmyslu a budu se věnovat dalším věcem. Další otázka se dotýkala vztahu s Ukrajinou. Zase snaží či nesnaží zablokovat Černou horu. V rámci ministerské schůzky v Ženevě BTO, EU podporovala vstup Černé hory do VTO a velice jasně jsme řekli to, že ta žádost Ukrajiny, která se dotýkala Černé hory, není akceptovatelná v tomto této etapě. Další otázka se dotýkala Ruska, našich vztahů s Ruskem, celní dohody s Běloruskem, Kazachstánem, to znamená Rusko, Bělorusko, Kazachstán. Domnívám se, já už jsem se o tom zmínila ve svém úvodním vystoupení, pro EU je to klíčová priorita, to znamená vstup Ruska do VTO samozřejmě v souladu se stejnými podmínkami, jako jak tomu bylo u ostatních členských států VTO. Samozřejmě, že zde máme určité smíšené signály celní unie s Běloruskem, s Kazachstánem, které vysílá Moskva v nedávné době. Proto si myslím, že je pro nás všechny důležité, abychom viděli jasný signál, to znamená i z ruské strany, že je to opravdu jejich priorita, pokud je o vstup do VTO. Pokud je o naši zkusku ve Stokholmu mezi EU a Ruskem v nedávné době, my jsme takový jasný signál obdrželi. To znamená, že by opravdu chtěli pokračovat v těchto jednáních týkajících se vstupu Ruska do VTO a že by postupovali, že by teda ten přístup byl jakožto jednoho uceleného státu. Eh, Další otázka. Pana Bena Langa z SAD, dohoda TRIPS, dohody TRIPS, rozvojové záležitosti. A otázka, která se dotýkala Kolumbie, ta padla několikrát, na to bych odpověděla společně a poté to byla, byly otázky dotýkající se Lisabonské smlouvy a myslím si, že tím bych mohla pokrýt většinu položených dotazů. Čili nejdříve dohody TRIPS. Jak je všeobecně známo, EU uznává přístup k lékům v rozvojových zemích, to znamená deklarace v oblasti dohod TRIPS, veřejné zdraví a tak dále. Naším my samozřejmě nechceme podkopávat pružnost těchto dohod nějakými bilaterálními, regionálními dohodami s rozvojnými zeměmi. Pokud je o pružnost, této oblasti ta je nesmírně důležitá, protože by to mělo vyrovnat situaci v těchto dohodách. Ovšem to neznamená, že by EU a naši partneři bilaterálně nemohli nalézt řešení, které by, řekněme, byly doplňkovými dohodami v této oblasti. Pokud mm, je shledáme vhodné v této oblasti, musíme postupovat. Případ od případu musíme vzít v potaz všechna jednání, to znamená úroveň rozvoje v té které oblasti ohledně našich partnerů, to znamená jejich konkrétní situaci. Konkrétně ke Kolumbii bych řekla, ano, neustálý tlak, násilí proti odborářům v Kolumbii, to je jedna z velkých obav EU, respektování lidských práv, demokracie, právního státu, to jsou základy naší politiky v oblasti zahraničních vztahů, no a dialog v této oblasti je integrální součástí obchodních dohod s Kolumbií. My mám, vedeme i lokální dialogy v oblasti dodržování lidských práv na území Kolumbie. Ovšem, osobně si myslím, že je velice důležité, že jsme přítomní v těchto zemích, že umožňujeme rozvoj obchodu a právě tímto způsobem bychom mohli ovlivnit eh, například ze strany našich podniků, firem, i určité typy chování, i v oblasti dodržování lidských práv, eh, to znamená i v oblasti podnikové odpovědnosti, etické odpovědnosti podniku a tak dále. Tím způsobem ukazujeme, jakým, jak se lidská práva dodržují eh, přímo v realitě. A poslední oblast otázek se dotýká Lisabonské smlouvy. Jsem nesmírně ráda, že nová smlouva existuje a jak už jsem se o tom zmínila, i na začátku mého vystoupení Evropské parlament bude mít mnohem větší dopad díky spolurozhodovacímu postupu proto je nesmírně důležité, aby Evropský parlament, Rada i Evropská komise spolupracovali a spolupracovali velice mm, strukturovaným, dobrým, kvalitním způsobem, tak abychom zajistili všechny tyto procesy. Rada i parlament budou vůbec ještě mm, dialog ohledně této spolupráce, případy toho, jak a jakým způsobem, kdy bude parlament informován o různých záležitostech. A vím, že tyto diskuze už byly zahájeny mezi našimi dvěma institucemi. Právo na informace nebo rozsah těchto informací z našeho pohledu, pohledu předsednictví, by parlament měl, právo, měl mít právo na stejné informace, jako rada v souladu článkem 207. Ovšem, jak to bude konkrétně fungovat, to si musí ještě doladit instituce mezi sebou a to je i věc, o které jsme hovořili na pracovní snídani, která proběhla z společně s poslanci Evropského parlamentu v Ženevě, to znamená ty praktické záležitosti, jak to bude fungovat potom opravdu v reálu, v praxi. Konkrétnější forma spolupráce mezi institucemi, mezi parlamentem, výborem pro obchodní politiky. Tam dojde k, rovněž k rozhovorům, které by to měly všechno objasnit. Je důležité, že tento, aby tento proces, aby nedošlo k nějakému skluzu, aby eh, byl proveden účinným, efektivním způsobem a Myslím si, že je opravdu naléhavé, aby Rada i Evropský parlament se dohodli na nejlepší možné spolupráci v tomto ohledu, tak aby nedocházelo k dalším sklusům v oblasti spolurozhodovacích procesů. Čele. Tím se dostávám Uh, Maria Muniz Muniz položila otázku týkající se banánů. Souhlasím s vámi. Je důležité tato oblast je důležitá, protože pokud je o dokončení rozvojového kola z Doha, tak eh, ty banány jsou nesmírně důležité. Je to nesmírně komplikovaná záležitost mnoho zúčastněných stran producenti banánů v Latinské Americe, AKT, producenti poté zde v Evropské unii a v podstatě už déle než 15 let přetrvávají na půdě VTO spory v této oblasti, jen po intenzivních jednáních v Ženevě je komise velice blízko nalezení dohody mezi všemi zúčastněnými stranami a opravdu doufám, že dojde k dokončení této oblasti v velice krátkém horizontu čili tolik k banánům. Rovněž jste zasněla otázka ohledně, ohledně dohod o hospodářském partnerství. About um, the situation for the moment in the, if to znamená, jaká je stávající situace, zda došlo či nedošlo k pokroku eh, v průběhu našeho předsednictví. Já už jsem se o tom zmínila i v září, kdy jsem vystoupila ve vašem výboru. To je jedna z priorit našeho programu. My chceme udržet tu hybnou sílu pro um, tyto EPA dohody na regionální úrovni i na základě závěru Rady z listopadu 2008. Předsednictví se snažilo hm, o notifikaci, o podpis těchto vstávajících EPA dohod. A v rámci našeho předsednictví byly podepsány dvě dočasné dohody mezi EU Papu Novou Gvineou v červenci a poté ještě jednám v srpnu. A rovněž chceme e, tuto dohodu mít nebo pokročit v této dohodě i se zeměmi Cariforum. Atmosféra v rámci jednání o dohodách EPA se zlepšila. Od loňského roku komisařka Aštonová opravdu přispěla e, k mm, lepšímu dialogu, který e, znamená větší důvěru mezi námi a našimi partnery. And then, um, finally about... A poté možnost aid for trade, to znamená pomoc pro obchod. My jsme to zdůrazňovali v rámci našeho předsednictví jako jednu z našich rovněž priorit. Domníváme se, že je velice důležité aby to bylo propojeno, tyto dvě oblasti, i v rámci dohod o hospodářském partnerství. A rovněž otázka, jak bychom prostřednictvím rozvoje mohli přispět k dalšímu rozvoji obchodu. Technická pomoc v oblasti obchodu nebo Eh, pomoci v oblasti obchodování. To si myslím, že je nesmírně důležité i v rámci těchto dohod a země AKT budou tímto způsobem definovat své potřeby v této oblasti, budou nás informovat a poté na základě velice úzkého dialogu s těmito zeměmi se budeme snažit o budování kapacit, regionální dohody v této oblasti a tak dále. Aid for Trade je jednou z možných pomoci v této oblasti. Pokud je o pomoc v oblasti obchodu, mm, ta by měla představovat asi 2 miliardy eur do roku 2010, 1 miliarda ze strany členských států, 1 miliarda ze strany eh, komise. V rámci ministerské schůzky v Ženevě na půdě VTO toto byla oblast, eh, kterou zúrazňovaly i rozvojové země, probíhá mnohem více diskusí, vidíme veliký zájem, koordinaci v této oblasti, to znamená ta pomoc, která je propojena s poskytováním pomoci v oblasti obchodování a zároveň zaměření na konkrétní záležitosti nebo možnou koordinaci společných úkolů. Tím si myslím, že jsem vyčerpala můj čas. Ráda bych vám ještě jednou poděkovala. Doufám, že jsem odpověděla na většinu položených dotazů v čase, kterým byl přidělen. Děkuji. Děkujeme. Bohužel nemáme čas na druhé kolo otázek, proto bych rád poděkoval paní ministrině za přehled všech úkolů předsednictví za posledních šest měsíců a rovněž bych rád poděkoval všem kolegům za jejich příspěvky do diskuse. Děkujeme. ça Well, let's move for to the... A nyní tedy uh, přistupme ke čtvrtému bodu na pořadu jednání uh, výměna názorů s komisí k dohodě o obchodu s banány. Tak, přichází pan eh, David O'Sullivan, generální ředitel ředitelství pro obchod. As you know, trade in jak asi víte, tak obchod s banány je otázka sporná pro Evropskou unii. A v posledních týdnech naši zástupci pro obchod intenzivně jednali na uzavření dohody ohledně eh, probíhajícího sporu ohledně eh, cel na banány v rámci VTO. Jak víte, tak politika eh, dovozu banánů do EU byla eh, předmětem dlouhého sporu v rámci VTO, eh, kdy na jedné straně byla EU a na druhé straně byla, eh, byly Spojené státy a řada latinskoamerických zemí. Stávající dovozní režim, kterým se uvalují značná cla na dovozy banánů z zemí, požívajících doložky nejvyšší výhod, zejména z Latinské Ameriky, kromě ještě eh, dohody bezcelní, eh, o bezcelní kvótě eh, z zemí, které jsou bývalé evropské kolonie, tedy v AKT. Očekává se, že závěrečná dohoda bude podobná té, která byla navržena na zasedání ministrů obchodu v Ženevě v červenci minulého roku. Banány nebudou na seznamu tropických produktů a Evropská unie je tady v ožehavé pozici, protože se musí snažit dosáhnout rovnováhy mezi eh, zájmy mm, efektivních eh, dovozců z Latinské Ameriky nebo vývozců z Latinské Ameriky a eh, zájmy eh, zemí AKT, které závisejí na vývozu preferenčním do EU. Proto chceme vytvořit takový systém doprovodných opatření, kterým se mají zajistit ekonomická konkurenceschopnost a vyrovnání eh, těch eh, ekonomicko-sociálních dopadů, přizpůsobení nebo narovnání situace. Pokusíme se eh, tedy, nebo tím pádem bude, bude zastaveny, budou zastavené veškeré žaloby podané v rámci VTO proti EU země AKT přijímají dohodu a bylo dosaženo dohody s latinskoamerickými zeměmi, ale spojenecké státy stále nejsou eh, připraveny to přijmout. Bylo by důležité tu dohodu uzavřít. Už vzhledem k tomu, že by se potom mohlo uzavřít kolo z Dauha a také dohody s anskými zeměmi a Střední Amerikou. Proto eh, je velice důležité vyslechnout si uh, zprávu o stávajícím stavu vyjednávání od komise, proto tady vítám pana Davida Sullivana, generálního ředitelství Evropské komise pro obchod. Děkuji vám eh, za to, že jste přišel. Vítejte. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A dámy a pánové, přeji vám dobré dopoledne. Pane předsedo, já myslím, že jste vynikajícím způsobem schrnul situaci a související problémy. Existují dva závažné důvody, proč je důležité tedy dosáhnout dohody o banánech v Ženevě. Za prvé, jsme prohráli celou řadu eh, sporů a stále formálně nesplňujeme požadavky a myslíme si, že je to ochromující a zničující eh, proces Eh, pro naši důvěryhodnost v Ženevě, že jsme pořád odsuzováni za to, že nesplňujeme eh, požadavky VTO. A potom eh, v rámci vyjednávání z kola z Dauha je důležitým cílem, kterému se někdy usmívám, je, že nechceme, aby banány byly považovány za tropický produkt i když oni jsou asi ten nejběžnější tropický produkt, který by si člověk dokázal představit. Důvodem je, že tropické produkty eh, budou zásadně omezeny. Mimo veškeré, eh, veškerá pravidla. Pokud by banány měly být eh, tropickými produkty, tak by ty tarify byly zásadně seškrtány. To souvisí s. Takže potřebujeme zvláštní zacházení pro banány v rámci DDA. Pokud nemáme eh, zaznamenat ještě eh, větší nahlodání marží pro naše preferenční eh, země AKT. Tohle souvisí tedy se seznamem těch tropických produktů, který je třeba dohodnout v rámci DDA. Tam máme důležité defenzivní zájmy, je třeba, aby tam nebyly eh, věci, které my nepovažujeme za tropické, které jsou eh, vyráběny v jiném pásmu. Můžeme se bavit o tom, jestli rýže nebo rajčata jsou tropické produkty nebo ne. Nicméně musíme v Ženevě eh, s partnery se dohodnout na seznamu tropických produktů a naším cílem je dosáhnout toho, aby tam nebyly produkty, které by se týkaly našich preferovaných výrobců. Dále je tady otázka nahodání preferencí, což je nesmírně důležité pro eh, země AKT. Oni opravdu eh, chtějí mít zvláštní zacházení u některých celních linek, kde eh, by ty škrty byly rozloženy do delšího období. A to je tedy pro vyjednávání Eh, otázka pro vyjednávání s AKT a potom eh, se zeměmi, které mají nejvyšší, doložku nejvyšších výhod, které nechtějí žádné zvláštní zacházení. Takže je třeba nalézt velice eh, jemnou rovnováhu. Na jednu stranu je třeba vyřešit tedy stávající spory, uznat potřebu zvláštního zacházení s banány v rámci DDA a potom je tady souvislost mezi tím a seznamem toho, eh, co budou tropické produkty a kde tedy by to nahledalo preference. My jsme o tom vyjednávali poměrně intenzivně poslední rok a můžu říci, že eh, s latinskoamerickými dodavateli a se zeměmi AKT jsme dosáhli dohody o eh, dohodě o banánech, čili o zacházení nebo nakládání s banány. a jakékoliv eh, změny, které se budou dělat v rámci DDA, se stanou součástí celkového balíčku vyjednávání. Se, také jsme si dohodli eh, s Latinskou Amerikou seznam tropických produktů a také jsme si dohodli eh, seznam preferenční mezi námi Latinskou Amerikou a AKT. Tento balíček je nyní tedy připraven k parafováním všemu možnému. Bude to mezinárodní dohoda EU, takže ji bude muset schvalovat a Rada parlament a, a bude třeba ji podepsat. Bude vám to tedy předloženo, pokud se uh, jednou dostaneme k jejímu parafování. V současné době máme dvě obtíže. Za prvé, některé z těch uh, Eh, tropických produktů na seznamu jsou produkty, které nesouvisejí s EU, ale souvisejí s jinými členskými zeměmi eh, VTO, jako je Spojené státy, Austrálie, Kanada. A mezi latinskoamerickými zeměmi a těmito zeměmi probíhají vyjednávání o dokončení této části seznamu. My bychom bývali chtěli, aby už to bylo uzavřeno všechno najednou, Nicméně není to zcela nepostradatelné, pokud ten seznam tropických produktů, který je souvisí s Evropskou unii, bude stabilizovaný. V našich debatách s latinskoamerickými zeměmi. Druhý problém je, že jsme zatím neuzavřeli eh, dohodu se Spojenými státy. My jsme Spojeným státům nabídli příležitost eh, připojit se ke globálnímu balíčku s latinskoamerickými eh, zeměmi a oni chtějí radši vzít, tedy udělat krok zpátky a nechat nás to vyjednat eh, s latinskoamerickými zeměmi a potom budou chtít separátní dohodu. Už se o tom bavíme nějakou dobu a tam zásadní problém, který máme, je eh, právní znění toho dokumentu. Já už jsem jednou říkal, že osobně nejsem právník a pokud, tak, pokud to mohu říci, já jsem uh, uh, příznivcem eh, školy SMA Goldwina, pokud jde o přístup právníkům a sice nikdy neplatím z právníky za to, aby mi řekli, co nemohu dělat. A mm, řekl bych jenom, že američtí kolegové jsou vesmírně bedliví a důkladní. A samozřejmě je to věc, která má dlouhou historii a obnáší eh, velkou nedůvěru. Eh, všechny strany porušily své sliby a všichni vám řeknou, že před 15 lety se řešilo tohle a tohle. A... Takže já chápu, že všichni chtějí tohle nastavit správně. A v současné době to trvá déle, než jsme původně čekali, abychom tady našli se Spojenými státy eh, znění dohody mezi námi dvěma. Stále na tom pracujeme a doufám, že v nadcházejících, dvou eh, dn, v nadcházejících několika dnech se nám to podaří eh, dojednat, ale pravděpodobně nezvládneme tuto, eh, tento balíček předložit všeobecnému zasedání Rady VTO 17. prosince. Tak tomu to bylo naším cílem pro nás je důležité, aby ten celkový balíček, to znamená ta dohoda o banánech, seznam profických, eh, tropických produktů a eh, ta eh, důvěrná doložka, to znamená, že tím zajišťujeme budoucnost pro banány do budoucna, aby to všichni vzali na vědomí, abychom neměli žádnou nehodu potom při legislativním procesu. My jsme to eh, dali na program 17. prosince, ale já se obávám, že bohužel nestihneme včas eh, parafovat eh, toto. Pravděpodobně to necháme na programu a dáme jenom zprávu o tom, kam jsme se dostali. V současné době jsme v takové pozici, kdy budeme muset stabilizovat ty texty, které máme dohodnuté s latinskoamerickými kolegy a dalšími zeměmi o e, preferencích a banánech. A jakmile budeme mít dohodu se Spojenými státy, tak budeme moci toto parafovat se všemi zaujatými stranami, dát, e, předložit to e, radě a potom, tedy VTO a potom to předložit radě a parlamentu k podpisu. Já jsem si stručně vysvět, vyslechl příspěvek paní ministrině a ona říkala, že jsou to složitá vyjednávání. Jsou to mimořádně složitá vyjednávání. Někdy to vypadá i jako takové trojrozměrné šachy. Nicméně myslím, že teď se dostáváme eh, k historickému průlomu v oblasti, která eh, způsobuje velký, velké politické a ekonomické problémy a eh, jsou v ní, stojí v ní proti sobě v nešťastném konfliktu nejchudší z nejchudších proti nejchudším z nejchudších. A já věřím, že se nám eh, konečně eh, podaří dojednat eh, vyrovnané a spravedlivé řešení a tedy hodit za hlavou ten to závažný problém. Bude to důležitý úspěch pro EU i pro VTO, i DDA, protože to bude včasné uzavření takového důležitého aspektu DDA a tím by to svým způsobem rozhýbalo eh, ta tak trošku zadrhnutá vyjednávání v Ženevě. A potom k rozměru AKT. Kolegové, myslím, z AKT, trošku zdráhavě, já věřím, že to nedělají eh, nějak nadšeně, ale uznávají, že to je pravděpodobně to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout, tak abychom eh, zajistili, aby ta preferenční marže nebyla dál nahlodána tím, že banány budou považovány za tropické produkty. A oni samozřejmě také eh, se eh, zajímají o další tropické produkty, protože tam eh, ty jsou pro ně ještě citlivější. Takže my jsme se dohodli o programu s našimi s naší obvyklou schopností vybrat skvělé akronymum a tomu říkáme BAM, což odmítám vyslovovat jako je doslovo. slovo Máme na to rozpočet 200 eh, milionů a tím se eh, budeme snažit eh, vyrovnat dopady na země AKT při přizpůsobování se těmto opatřením. A já věřím, že kolegové z AKT budou schopni přijmout, že je to celkově úspěšný výsledek a něco, čeho jsme opravdu mohli dosáhnout. Hm? Děkuji, Davide, za tyto rozsáhlé informace o aktuálním stavu. A nyní dám slovo našim kolegům. Je tady uh, eh, Paskar za socialisty. Paní Paskar. Eh, Děkuji mnohokrát za váš výklad. Já nejsem členkou tohoto výboru, ale předsedám delegaci pro Střední Ameriku. A jsem socialistka, ano. Mám pár otázek po vašem vystoupení, jestli dovolíte, pane řediteli. Je tu jedna otázka, která už byla zmíněna předsednictvím. Je totiž potřeba se zamyslet nad tím, jak vyřešit sociální důsledky plynoucí z těchto dohod. Vy jste o tom, pane Salivane, moc nehovořil. Co se v tomto směru vlastně dohodlo? Jak, co se bude dělat s těmi sociálními důsledky příslušných zemí? A potom mám také otázku k zemím AKT. Na konci jste o nich hovořil, ale pro mě to zatím není zcela jasné. Vy říkáte, že země AKT souhlasí, Ale o čem se ve skutečnosti rozhodlo? Vyvozují z toho něco pozitivního, je to pro ně lepší? A pro Střední Ameriku ještě taková nepřímá otázka. Víte, že tento bod je velmi důležitý pro vyjednávání o asociační dohodě eh, Střední Ameriky. Co vlastně znamená vypracování této, toho, této zprávy pro jednání s příslušným regionem? Děkuji a omlouvám se za to, že jsem špatně vyslovil vaši, vaše jméno. A to je všechno? A David Martin. Za socialisty. Jenom velice stručně. Eh, já už jsem to chtěl všechno projít, ale nebudu to procházet znovu. Já eh, nyní chápu tu situaci mnohem lépe, než eh, předtím bylo to velice jasné vysvětlení. Já jsem spolu s ostatními kolegy byl eh, v, eh, na, na vyjednávání a měl jsem ten dojem, že kolegové z AKT eh, z toho nemají nějakou velkou radost. Já jsem se chtěl tady zeptat, jak vám, Davide, připadají jednotné země AKT, jestli tam existují nějaké rozdíly, pokud je o přijímání této dohody a vydrží ten koncenzus, pokud nějaký koncenzus bude, nebo je? Nebo tady, tady máme ten mechanismus BAM. A chtěl bych se zeptat, jestli eh, je tohle to maximum, který, eh, které si můžeme do, dovolit, eh, nebo jestli jsme prostě nějak detailně posuzovali to snížení tarifu pro konkrétní země AKT. Kolega Děkuji, pane předsedo. To se já chápu z té dohody. Možná, že nechápu všechno, tak budu radši mluvit opatrně. Je, to je v podstatě velmi silné narušení preferencí zemí AKT a zároveň to postihuje evropské producenty. Čikita vyhrála nad Evropskou unii protože dnes většina banánů na evropském eh, trhu jsou z této oblasti a dohoda v podstatě jen navyšuje tuto skutečnost. Já vás poslouchal, slyšel jsem, že jsme byli poraženi v těch panelech, eh, o kterých jste hovořil. A já mám ale pocit, že nic nebylo dobře připraveno. Ani eh, co se týče dohody z kotonu, Vysvětlilo se producentům, že se má připravit budoucnost, že to bude složité, že to má vždycky nějaké důsledky. A dnes se navrhuje diverzifikace pro malé producente, ale jak vlastně oni budou provádět tuto diverzifikaci? My jsme je nepřipravili na tuto diverzifikaci. BAM jsou, myslím, částky, které tam bylo nějakých 110 milionů, potom 90 milionů ještě. Jsou tu žádosti o další částky, ale jak to vypadá s komisí a těmi doprovodnými opatřeními? A vedle těch doprovodných opatření jsou konjunkturální. Je tu nějaká politika nebo politiky, které byste chtěli realizovat pro tyto producentské země, které jsou přímo eh, postiženy, ať už se to týče rozvoje nebo schopnosti reagovat, protože tady vznikne konkurence, které nebudou schopni čelit. Prostě ta, ta, ty velcí producenti jsou silní. Arlem Desir, thank you. Kader Arlem Desir, no. Děkujeme. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Tak nějak navazuji na svého kolegu hovořil o těch diplomatických i právnických aspektech dohody. Ono je opravdu potřeba najít nějaké řešení. Vy jste málo hovořil o těch ekonomických aspektech. Samozřejmě není to žádná velká smlouva, ale přece jenom BAM je tady proto, Dobře, tarifní snížení 35% pro země AKT, možná lepší než jít až na riziko 80%, pokud se banány dostanou na seznam tropických plodin. Jaký dopad to bude mít na evropské trhy? jaký dopad to bude mít pro země AKT na jejich eh, vývoz. Je tady k tomu nějaká studie, tady se tedy připojí k Davidu Martinovi, který už o tom hovořil BAM. Ano, je tu snaha kompenzovat, ale samozřejmě co zajistí, že skutečně ty producenti budou dělat něco jiného, že budou pěstovat něco jiného. Já tady bych rád, abyste nám řekli, jak komise bude čelit tomu šoku, kterému jsou vystaveni producenti banánů a jaký to tedy bude mít dopady také na ty evropské producenty a co to vůbec všechno bude obnášet. Děkujeme a ještě David Martin velice rychle. Kady hm, se změnilo čekitě? Já jsem se chtěl zeptat, zda pana Masa rovněž plně podepsal pod tuto dohodu. Now Helmut Scholz from... Helmut Scholz, za kohe? Ja, auch nur noch eine kleine Frage. Už jenom takovou stručnou otázku k tomu. Ta dohoda o banánech, ta kořka. Možná se eh, eh, zabývá konkrétními problémy, ale také tím, že eh, země AKT eh, se zajímají i o jiné tropické produkty, kde se také hovoří o eh, snižování tarifů. A vyplynulo by z uzavření této dohody, něco pro ostatní uh, jiné produkty? Dostali by se potlak tam, aby se tam také snížila tady uh, snížila cla. Děkuji. Já nyní dám slovo uh, Davidu O'Sullivanovi. Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji za všechny položené dotazy. Nejprve dovolte, abych se věnoval otázce, která zde padla několikrát, socioekonomické dopady, následky v této oblasti. Samozřejmě, že ten výsledek znamená další rozmělňování preferenci, které mají v současné době, které požívají a káte země, to je jasné. A to si myslím, že je něco, čemu se nemůžeme vyhnout, protože pokud musíme nejprve dosáhnout dohody s dodavateli z Latinské Ameriky. Samozřejmě, že jsem si vědom toho, že jsou zde různé industriální zájmy, to je pravda, ovšem jsou to velice, velice chudé země, které jsou závislé na tomto exportu, pokud jde o blaho, životní úroveň jejich lidí a to je velice obtížné potom v těch diskuzích, protože poté se vlastně chudí z Latinské Ameriky dostali jaksi do opozice proti chudým z AKT a to je právě to jádro, dilema, které zde vidíme. A pokud je o ty tarify z roku 76, tak v podstatě AKT navýšili trošku, nebo udrželi si, nebo navýšili svůj um, podíl na trhu, čili nyní jsme v podstatě mnohem, máme mnohem vyšší tarify, obávali jsme se nějaké, nějaké katastrofální situace, ovšem není tomu tak a AKT docela se jim daří v této oblasti. Samozřejmě, že je obtížné nějak předpokládat úplně přesně, jaký to bude mít dopad, pokud jde o tarify, jak to bude vypadat, jsou zde různé možnosti, máme zde mechanismy, které by mohly podpořit produktivitu kapacitu v oblasti banánů, v zemích nebo v produ- v, u producentů ze zemí AKT, to znamená modernizovat, zlepšit produktivitu v oblasti banánů. To znamená, že v současné době si nemyslíme, že by to mohlo mít za následek nějaké zásadní pok- nějaký zásadní pokles, ať už jde o mm, výrobu nebo podíl na trhu zemí AKT. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínila, je obtížné to úplně přesně předvídat, jaký to bude mít konkrétní dopad. AKT země i přesto zdrženlivě přistoupili nebo uznali to, že to je jediný způsob, jak bychom jim mohli poskytnout určité záruky do budoucna. Určité záruky, které by jim umožňovaly nějakou kontrolu nebo rovněž nějaké akceptovatelné snižování tarifů postupem času, které proběhne v dlouhodobém horizontu, podepsali bychom to dneska, tak by to bylo období tak asi sedmi, osmi leté toho postupného snižování. Samozřejmě, že zároveň ovšem zde musí být určité garance, pokud jde o to rozmělňování preferencí nebo jejich oslabování, o tomu se zmínil i pan Schulz. Nesouhlasím s panem Arifem v tom, že by jsme nepřipravili AKT země na tuto možnost asi jednu miliardu jsme dokonce využili na pomoc této oblasti, to znamená producentům banánů v zemí HKT v rámci EDF fondu 200 milionů. Ještě je zde vlastně navíc k těm 800 tu milionům, které měli připravit na změny. To znamená, není pravda, že jsme neviděli, že by mělo dojít k těmto změnám. Měli jsme možnost i fondu EDF, který by umožnil zemím AKT připravit se na všechny tyto změny. My jsme věděli, že to byla nevyhnutelná situace vzhledem na právní otázky nebo vůbec vyjednávací pozici v rámci DDA, to znamená rozvojového kola z Doha. Samozřejmě, že v rámci desátého DDA máme asi mm, kolem 20 milionů, které které jsou mm, mm, k dispozici pro pomoc těmto zemím, diversifikaci. Jsou to prostředky, které máme k dispozici a které využijeme pro tyto země. Čili těch 200 milionů, to je jakási ještě kompenzace navíc k těm prostředkům z fondu EDF, tak abychom pomohli pokrýt náklady, které jsou spojeny s přizpůsobením se nové situace. S ohledem na evropské producenty tam rovněž nám leží na srdci, jejich zájmy. A rovněž bych chtěl říci, že je to oblast, kterou nejvíce podporujeme, která je nejvíce subvencována v Evropě. Mají opravdu jedny z nejvyšších subvencí v celé Evropě, čili nedomnívám se, že bychom zapomněli na situaci, svízelnou situaci těchto lidí. Máme programy k dispozici, nástroje k dispozici, ovšem nesmíme zapomínat na to, že vývozci těchto produktů z Latinské Ameriky jsou rovněž rozvojové země, chudé země, které nahlížejí na tuto situaci nebo mají pocit, že stávající situace, která zde přetrvávala mnoho let, to znamená, byly podrobeni obrovským tarifům, um, viděli obrovskou podporu spíše jiným producentům ze strany EU, tím pádem se dostali do znevýhodněné pozice, došlo k sporům v Ženevě a právě proto bychom se měli snažit o vyřešení této situace. A KT země zda s tím souhlasí. Probíhaly intenzivní diskuze. Vážený pane předsedo, já jsem se nezmínil v úvodním vystoupení, já jsem dokonce ani nechtěl propočítat všechny ty člověko hodiny vyjednávání našich pracovníků, všech ten čas a energii, kterou jsme věnovali tímto jednáním. Měli jsme naši lidé celé dny strávili v um, mm, ujednání. Na jedné straně to byly um, mm, AKT země s jejich seznamem povinností, um, úkolů a um, cílů a Latinská Amerika. My jsme se snažili opravdu, opravdu uspokojit všechny v každém ohledu nemohu vám zaručit to, že neexistuje někdo z AKT, kdo, řekněme, nebude vystupovat kriticky a řekne, že nesouhlasí s touto situací. Ovšem slibuji a mm, mohu říct si otevřeně, že jsme je konzultovali ve všech oblastech velice otevřeně a jsme jeho hlediska ano, souhlasili, i když zdrženlivě, ovšem uznali, že je to jediný způsob, jakým bychom mohli opravdu vyřešit celou situaci a uspokojit alespoň některé záležitosti, ve kterých měli veliké obavy, ať už je to mm, porušování těch preferencí a tak dále, nebo, nebo uh, zacházení z oblasti banánů v rámci DDA kola. Pokud je o Latinskou Ameriku, ano, zde máme k dispozici dohodu se všemi dodavateli, kteří požívají doložky nejvyšší výhod. To nebyla jednoduchá situace, protože to není nějaká koordinovaná skupina, jsou to různé země s různými zájmy, různými politickými tlaky v různých oblastech. Ovšem náš velvyslanec v Ženevě Egar Gut odvedl neuvěřitelnou práci, osobně se zabýval celou věcí a všichni podepsali jeden text a dohodli jsme se na společném seznamu produktu. Jaké jsou dopady v rámci dohod FTA, jednání o dohodách FTA. Zde vidím dva možné dopady. První věc. Dojde-li k dohodě, multilaterální dohodě o banánech v Ženevě, budeme mít volné ruce a můžeme dokončit jednání v oblasti dohod o volném obchodu s se Střední Amerikou, Kolumbií a Peru. V těchto oblastech banány rovněž představují hlavní prioritu a tam jsme ještě nenabídli to nejlepší, co bychom mohli nabídnout v oblasti banánů, což mělo za následek to, že naši partneři rovněž nepřišli s tou nejlepší nabídkou, to znamená toho, co my bychom považovali za nejlepší v našem zájmu. A rovněž pokud jde o ty, to, to, ty další výhody, které by z toho mohly vyplynout, je, že bychom dokončili všechna ty, tato jednání s jednotlivými zeměmi Střední Ameriky, s Kolumbií a z Peru, přesně podle situace, která vládne v jednotlivých zemích. Pane Šulci, nejsem si jistý, zda jsem úplně pochopil vaši poslední otázku, to znamená ty tropické produkty. Pochopili jsem to správně. Ptáte se, zda se budeme potýkat s problémy, řekněme, že by se jiné produkty dostaly na seznam těchto tropických produktů. Jedním z mnoha cílů tohoto jednání bylo stabilizovat, dohodnout se a jak si uzamknout nebo ukončit ten seznam tropických produktů, ty jsme museli vyjednat. Jak už jsem se o tom zmínila, někteří dodavatelé těchto produktů eh, měli takový um, širší pohled, což mm, by znamenalo pro nás by to byl problém, protože my jsme nepovažovali některé z těchto produktů za topické produkty a tak dále. Jeden z, jedna z výhod eh, je to, že jsme vytvořili seznam, který je stabilizovaný, který je akceptovatelný pro nás, zároveň pro země Latinské Ameriky. Je to seznam, který je nyní součástí těch modalit v oblasti zemědělství kola DD. A pokud se nám to povede prosadit na radě, tak to bude tak se to stane součástí AKY v oblasti jednání pro oblast zemědělství a to je jeden z důvodů, proč tlačíme na tuto oblast nebo proč ji podporujeme. Pane předsedo, rovněž plně chápu otázky týkající se ekonomického dopadu, chápu to, že čistě z jejich pohledu by bylo nejlepší, abychom to vůbec nedělali, abychom z pohledu těchto zemí a ovšem správního hlediska na základě výsledku z panelu je to naše povinnost. Máme zde určitou povinnost jednání, protože Latinskou Ameriku musíme zapojit do kola z Doha pro oblast banánu a proto, abychom to mohli udělat, musíme dosáhnout vzájemně výhodného řešení Zároveň bych si dovolil zmínit morální povinnost v tomto ohledu, kterou máme vůči chudým zemím z Latinské Ameriky, které opravdu velice dlouho jsme na ně zapomínali a cítili se právem opomínání v této oblasti ze strany EU. Právě proto bychom měli, měli se snažit o férovou, férovou vyváženou situaci v zájmu všech. Ať už je to Latinská Amerika, ať už jsou to země AKT, ať už je to Evropská unie jakožto vyjednávací partner a samozřejmě i producenti banánů v Evropské unii, kteří mají eh, obrovské zájmy v této oblasti, které se snažíme zachovat. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za tyto velice užitečné informace, argumenty, které zazněly ve vašich odpovědích a zároveň v tom písemném materiálu, který jste nám dal k dispozici. Já si myslím, že nyní máme velice jasný obrázek o stávajícím stavu, stavu jednání a perspektivách do budoucna. Děkujeme ještě jednou. No a nyní se dostáváme k bodu číslo 5 na našem programu dopady celosvětové finanční hospodářské krize na rozvojové země a na rozvojovou spolupráci. Toto je výměna názorů k tomuto tématu. DV, příslušný výbor se rozhodl o vypracování zprávy z vlastního podnětu k tomuto tématu a my jsme se rozhodli o předložení stanoviska, protože vidíme, že finanční krize se z USA přelila do Evropy a od září minulého roku měla veliký dopad i na naše země a dopad této krize vidíme především v rozvojových zemích, pokud jde o obchod, o posílání um, plateb a, zahraň, a, přímé, a přímé investice. Vidíme sice, že ekonomika se zlepšuje, ovšem chudé země trpí v důsledku dopadu finanční krize ještě stále a v důsledku globální recese a proto si myslím, že musíme reagovat na tuto problematiku. Vytvořili jsme nebo vypracovali jsme stanovisko a nyní bych poprosil paní Mariu Muněz, která je navrhovatelkou za náš výbor a která nám uvede toto téma. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak už jste říkal, globální ekonomika skutečně naznačuje určitý zase eh, růst. Ale samozřejmě, že důsledky této krize nějakým způsobem poznamenávají aký posledních desetiletí, ať už šlo o snížení chudoby nebo dosažení cílů tisíciletí. Není dost regulace, co se týče finančních trhů. To je původce krize samozřejmě, ale také to snižuje schopnost reakce rozvojových zemí. Kvůli Eh, finanč, kvůli podmínkám, které nastolují finanční instituce, například eh, nucená privatizace veřejných eh, služeb, je tady snížení poptávky po službách, jsou tady potřeby financování pro země rozvojové a to samozřejmě všechno vysvětluje, proč tyto země mm, mají, pocitují dopad finanční krize. V roce 2000 2009 byl růst těchto zemí snížen na čtvrtinu ve srovnání s roku 2007. Dokonce je to o třetinu od roku 2008, čili to je eh, situace, která se bude projevovat ještě dalších pěti let podle MOP. 200 milionů lidí se přiřadí k těm, kteří pracují dnes za méně než 3 dolary za den. A těch je miliarda 300 milionů. 20 eh, to bude pokles eh, také pro země, které mají eh, ropná pole a 13 rozvojových zemí bude, budou mít negativní e, výsledky. Je to tedy opravdu zhoršování bilancí, které neustále pokračuje a dotkne se to zejména tedy těch e, rozvojových zemí a nově nastupujících zemí, protože rozvinuté země v podstatě brzdí exportní možnosti rozvojových zemí a už komise zdůraznila, že je potřeba bojovat proti recesi, aby se nastal tedy nástup růstu a bylo by to tedy účinné jak pro ty rozvinuté, tak rozvojové země. Předpokládáme, že Mezinárodní měnový fond bude moci pokrýt pouze třetinu všech finančních potřeb těchto zemí. Vnější dluh narostl o narostl a e, zasílání peněz ze strany emigrantů se snížilo o 7% v roce 2009 a méně rozvinuté země pro ně to představuje asi 2% HDP. Když se podíváme na stanovisko naší komise, zprávu do našeho výboru, pana Guerrero. Je to velmi kompletní zpráva, ale vzhledem k mezinárodní situace a vzhledem k celkovým orientacím, které tady musíme brát v úvahu, já samozřejmě jsem připravena přijmout návrhy kolegů tady na výboru, ale nejprve musíme mít jistotu, že to bude soulad mezi jednotlivými politikami Evropy abychom vstupovali do této situace, vzhledem k tomu, že jsme také přispěvateli pro země rozvojové, musíme také podporovat důstojnou práci, vyhnout se protekcionismu, podporovat multilateralismus, aby podporovat dokončení kola z Doha a dokončit dohodu o banánech, o které jsme právě teď hovořili a dokončit všechny ty dohody, které jsou teďka v běhu a které by měly pomoci rozvojových zemí na vytváření důstojných míst, pracovních míst. Za třetí je potřeba nadále podpořit tedy ten eh, současný obchodní stav, jak to už říkal pan kolega Nigels, lepš, vylepšit eh, obchodní kapacity těchto zemí tak, aby skutečně plně těžili z obchodních dohod. Je potřeba chtít, aby parlament byl informován o způsobu využívání finančních prostředků. Za čtvrté je potřeba chtít po komisi, aby hrála aktivní ambicionální roli v mezinárodních finančních institucích, musí eh, brát v úvahu také doporučení odborné komise čele s panem Ricem, dále přístup k financím rozvojových zemí, opatření jako kapitalizace regionálních rozvojových bank a je také potřeba eh, podpořit obchod v těch 22 rozvojových zemích, tak aby tam lépe běžel obchod z jihu na jih. A podpořit eh, jednání trilaterální a bilaterální a proč ne další další iniciativy. Tedy to, co bych chtěla podpořit v tomto svém stanovisku, jinak jsem otevřena všem vašim návrhům. Myslím, že můžeme takto doplnit vlastně zprávu eh, výboru pro rozvoj. Děkujeme. Děkujeme za popsání této situace v rozvojových zemích a zároveň za hlavní argumenty vašeho stanoviska. A nyní poprosíme pana Alexe Jonese, zástupce komise. Nevidím ho mezi námi, už ho vidím. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. On behalf of the committee... Evropská komise vítá zprávu, návrh zprávy, kterou předložil výbor DV dnes dopoledne a zároveň stanovisko, které nám bylo právě předloženo. Evropská komise souhlasí v mnoha bodech s obavami, které jsou představeny v této zprávě. Rád bych zdůraznil to, že Evropská komise reagovala velice rychle a byla jedna z prvních, která si uvědomila to, že krize měla a neustále má závažný dopad na rozvojové země. Evropská komise, jak jistě víte, předložila sdělení v dubnu letošního roku po G20 v Londýně. V tomto sdělení bylo mnoho návrhů na opatření, která by mohla pomoci rozvojovým zemím reagovat na ekonomickou krizi. Z velké míry to podpořila Rada v květnu letošního roku a mezi hlavní opatření patří ty, které se dotýkají závazku vyplývajících z dohod ODA, to znamená tak, aby členské státy dostály svým závazkům v tomto ohledu. Evropská komise rovněž navrhuje ad hoc nástroje, které by mohly pomáhat těm nejzranitelnějším zemím, které potřebují pomoc v důsledku krize. Je to takzvaný Vulnerability Flex nástroj, který by měl umožnit spíš nej, nej, nej, především oblast rozpočtové podpory těm nejpostiženějším zemím. A první sada zemí by mohla využívat tuto rychlou pomoc ještě před koncem letošního roku. Další země by mohly těžit z tohoto nástroje v roce 2010. Evropská komise v rámci těchto opatřeních eh, pracuje v eh, boji proti daňovým únikům v rozvojových zemích, proti daňovým rájům. A rovněž se snažíme poskytnout další finanční prostředky pro Fond pro rozvoj infrastruktury. Nyní bych rád poprosil i kolegy, kteří by vám mohli poskytnout více informací v oblasti obchodu nebo VFlex nástroje a boje proti daňovým rájům. Děkuji. Uh, I'm happy to give the floor to... Velice rád, říká pan předseda, poskytnu slovo i dalším kolegům z Evropské komise. Chce se někdo k tomu přihlásit za komisi? I'm sorry, Chairman, but uh, from uh, trade side... Pokud je o obchod, my bohužel zde nemáme nikoho pane předsedo, my jsme se domnívali, že je to příslušným výborem je DEVE. Um, uh, okay. so now, now give the floor to other members of... V tom případě dávám slovo členům našeho výboru. Chcete se k tomu někdo vyjádřit? Chce se někdo k tomu přihlásit pan David Martin. Velice stručně, pane předsedo, rád bych poděkoval Marii k této úžasné zprávě. Nereagujeme pravděpodobně, protože její analýza i závěry jsou velice jasné, čili nedala nám mnoho prostoru pro nějaké jiné názory. Rád bych zdůraznil, vzhledem k té poznámce poslední komise, že je nesmírně důležité, abychom zúrazně, teda to, že věnujeme obrovskou pozornost především obchodní oblasti, nechceme nějakým způsobem eh, opakovat práci výboru DV, ale chceme, aby země měly přístup na tyto rozvoje země, měly přístup na trh v krizi, této, toto bude krize, aby jsme zde měli pomoc v oblasti obchodování, to znamená aid for trade, dále fitosanitární záležitosti, sanitární záležitosti, tak aby nejenom, aby nedošlo k nějakému porušení našich předpisů, ale abychom aby se to produkty mohly dostat na náš trh, to znamená, aby plnili ty základní podmínky v této oblasti. Poslední věc, to znamená koherence, to je jedna z důležitých oblastí. Já se obávám, že v oblasti roz, v oblasti obchodu, my spíše se věnujeme v oblasti rozvoje a přitom zapomínáme, že obě dvě oblasti jsou propojeny. Proto DG pro obchod pravděpodobně řekne, no tak toto je oblast, které by se mělo věnovat spíše rozvoj, generálně ředitel pro rozvoj. Ovšem, to, co potřebujeme, je koordinace, spolupráce mezi těmito dvěma generálními ředitelstvími. Ano, Davide, máš pravdu, obchod musí být součástí našeho přístupu v oblasti rozvojové pomoci. Marie, ještě nějaké poznámky na závěr? Ne, děkuji mnohokrát za veškeré komentáře. Já tedy jsem připravila návrh stanoviska, abychom o tom nadále mohli debatovat a samozřejmě budou určitě nějaké pozměňovací návrhy. Doufám, že jich nebude příliš, že tady bude koncenzuální přístup. Děkuji vám, eh, kolegové. Dokumentaci máte ve složkách. A takže dnešní pořad jsme vyjádřili. A návrh stanoviska budeme projednávat 27. listopadu, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů 2. března a stanovisko bude přijato 23. února příštího roku. Zpráva by se měla přijímat potom 1. března. Tím jsme uzavřeli bod číslo 5 a teď se podívejme na bod číslo 6. Soudržnost politik EU v zájmu rozvoje a oficiální rozvojová pomoc plus. ODA plus. Měli bychom se k tomu vyměnit názory. Jak asi víte, tak Tohle se zavedlo masejskou smlouvou a princip soudržnosti politik v zájmu rozvoje a oficiální rozvojové pomoci. A také to má právní základ v nové Lisabonské smlouvě. Jde o to, že eh, vnější politiky by neměly jít proti sobě a, a měly by mít eh, všechny stejnou důležitost. V září vydala komise sdělení s názvem eh, Soudržnost politik pro rozvoj vytváření politického rámce pro eh, přístup v rámci celé Unie. Toto sdělení je součástí k závazku EU eh, e k zajištění soudržnosti politik v oblasti rozvoje. Výboj, eh, výbor se eh, rozhodnul eh, vytvořit zprávu z vlastní iniciativy na základě tohoto sdělení. Náš výbor se také rozhodnul k tomu zpracovat stanovisko. Takže bychom měli rychle projet tuhle debatu, vzhledem k tomu, že naše zasedání koordinátorů už mělo začít v 11.30 a omlouvám se za to spožení. A když uh, už je to řečeno, tak bych dal slovo Joe Higginsovi, který je navrhovatelem za náš výbor, a eh, který to téma uvede. Kde pak jste, pane Higginsi, tamhle? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych to řekl velice stručně vzhledem eh, k času. Jedná se o takovou úvodní výměnu názorů vlastně Ehm, my eh, eh, po nás se žádá to stanovisko k soudržnosti politik eh, a protože to, co se děje v jednom, zejména silném hospodářském bloku v, ve světě, má zásadní dopady a dozvuky jinde ve světě v současné vidím, době vidíme krizi mezinárodního kapitalismu, která zásadně dopadá na takzvané rozvojové země, na chudé země, na ty chudé z nejchudší. Takže eh, útok eh, spekulantů na eh, finanční trhy v Londýně a v New Yorku měl katastrofální dopady na chudé masy rozvojového světa. Já se domnívám, že my bychom eh, měli posuzovat v oblastech volného obchodu eh, tu skutečnou realitu těch dohod EU a poměřovat to s tím, eh, co Evropská unie říká, že je vztah těchto dohod k rozvojové spolupráci. Ve svých smlouvách Evropská unie například uvádí, že jde o trvale udržitelný eh, hospodářský rozvoj eh, těch eh, nejznevýhodněnějších rozvojových zemí. Jde, jim, jde jí o boj proti chudobě v nejhorš, nejhůř postižených zemích a potom je tady článek 177 smlouvy, eh, který se týká politik, které nejpravděpodobněji eh, ovlivní rozvojové země. Eh, tohle bylo zopakováno i v Evropském koncenzu o dopadu, o rozvoji z roku 2005, kde je explicitně stanoveno, že boj s chudobou také obnáší eh, dosažení rovnováhy mezi činnostmi eh, na eh, rozvoj a ochranu, ochranu přírodních zdrojů na jedné straně a hospodářským rozvojem na straně druhé. Já bych tedy, pane předsedo, potom řekl, že když se podíváte na to, co komise říká ve svém globálním strategickém dokumentu z roku 2006, pokud je o to, čeho se snaží dosáhnout takzvaných eh, dohodách o svobodném obchodu a partnerských dohodách, tak tam jde akorát o eh, odstranění bariér v přístupu k přírodním produktům a surovinám. Otevírání trhu a silnější pravidla a v důležitých otázkách, zejména eh, duševním vlastnictví, službách, investicích, zadávání veřejných zakázek. Komise říká, že služby jsou základem evropské ekonomiky. Evropská Unie bude muset liberalizovat ekonomiky, eh, tedy eh, eh, služby v oblasti vztahů s rozvojovými zeměmi, tak tady je značná, značný nesouhlad. Když se podíváte mezi, tedy na podmínky, které máme pro ty rozvojové země v našich dohodách a mezi tím, co je stanoveno v našich základajících smlouvách. Já bych, pane předsedo, navrhl, abychom eh, vzali několik příkladů obchodních dohod a skutečného obchodu mezi EU a rozvojovým světem z posledních deseti let. Pokud jde o různé složky obchodu, pokud jde o Andské společenství národů a o dohodu, eh, o kterou se oni tam pokouší podepsat. a potom o té dohodě Cariform. To je takový více nedávný případ. Myslím si, že tady máme opravdu nesoulad. Rád bych se eh, zeptal komise, která k tomu jistě bude mít názor, že když když ona navrhovala svůj postoj, tak chtěla úplně vynechat obchod. To mně se zdá naprosto ohromující. Rada tohle zcela odmítla. Nicméně já bych se chtěl zeptat, co si při tom komise myslela. A potom druhá věc, kterou bychom se měli zabývat, je, že když komise například eh, říká, pokud jde o ODA+, že eh, je tady potenciál rozvoje dalších finančních toků, kromě veřejné rozvojové pomoci, tak se musíme zeptat, co to znamená. Znamená to eh, předat rozvojovou pomoc eh, finančním institucím, soukromým institucím nebo co? A já bych řekl, že rozvoj, eh, tedy zkušenosti lidí v rozvojových zemích s evropskými nadnárodními firmami by asi vedly k velké ostražitosti. K tomu, eh, co by eh, tyto společnosti eh, vytěžovaly tam na suroviny a tak dále, zarazují pomoc. Takže tohle je můj upřímný názor. Já si myslím, že existuje zásadní rozpor mezi tím, co Evropská unie říká pokud jde o rozvojovou pomoc a pomoc těm nejchudším z nejchudších a co dělá v realitě ve svém obchodu. Takže děkuji vám, že jste se s námi podělil o své názory, eh, které dáte do návrhu. A teď se můžete ptát a vyjadřovat připomínky. Vážení členové výboru, kdo by si k tomu chtěl vzít slovo? A? David Martin. Jenom velice stručně. Já myslím, že ten závěr, závěr je zcela správný. Myslím si, že existuje zásadně soulad mezi naší rozvojovou politikou. A prostě nejsme vždycky souladu a podívejte se, co říkala švédská ministrině o přístupu k lékům. My eh, dáváme spoustu peněz na eh, řešení malárie, HIV, eh, AIDS a tuberkulózy, ale někdy stejné organizace potom trvají na dodržování práv duševního vlastnictví a tím zabraňují těm chudým zemím dostat se k levným lékům. Pořád existují doklady, navzdory opačným prohlášením, že vyjednávání mezi námi a třetími zeměmi se my jim snažíme vnucovat podmínky TRIPS+, plus, což já si myslím, že je zcela nepřijatelné. Jedna z oblastí, kterou musíme schválit, je posuzování hospodářské udržitelnosti. Když začínáme vyjednávání se třetími zeměmi, když eh, se zabýváme přístupem k rozvojovým zemím a provádíme tato posouzení, tak já si myslím, že ta, by, ta posouzení bývají velice neprůhledná, dělají se za zavřenými dveřmi, nejenom v rámci tohoto parlamentu, ale i eh, eh, v příslušných zemích. Tam do toho není zapojená občanská společnost nebo běžní občané. Čili my musíme mm, otevřít více toto posuzování dopadů když hovoříme o programech pro jednotlivé rozvojové země, tak eh, já si myslím, že ty se zlepšily, ale pořád nezapojují dostatečně eh, lidi z terénu, nevyznáme jejich priority eh, a preference. Někde rozdíl mezi deklarovanou politikou a reálnou politikou je opravdu velký. Takže to téma musíme brát mimořádně vážně Nyní tady máme právní základ v Lisabonské smlouvě k tomuto. A myslím si, že to je pro, jedna z velkých výzev pro EU v nadcházejících několika letech. Děkuji vám. Když tohle je jenom pouze první výměna názoru eh, k tomuto tématu, já si říkám, jestli komise by už se nechtěla k tomu nějak eh, stručně vyjádřit, k téhle diskusi. Nám přeji všem dobré dopoledne. Nejprve dovolte, abych řekla, že Evropská komise vítá tuto diskuzi. A je to opravdu taková podivná náhoda, ale přesně před měsícem jsme měli stejnou debatu je ve výboru DB a jsme nesmírně rádi, že o koherenci v této oblasti těchto politikách se diskutuje v mnoha výborech, protože Evropský parlament a mnoho jejich výborů by se mělo věnovat této oblasti, protože koordinace v té mm, oblasti těchto politik to je jedna ze zásadních věcí pro komisi, ale zároveň je to nesmírně důležitá oblast pro rádu i pro parlament. V oblasti rozvoje bychom mohli dosáhnout koherence našich politik pouze, budeme-li všichni pracovat směrným směrem. Pokud jde o rozvoj a koherenci našich politik, tak to vyplývá z našich smluv, jak už bylo řečeno. Musíme vzít v potaz rozvojové cíle ve všech politikách, které by mohly mít dopad na rozvojové země. To je naší povinností. No, ten obecný rámec jsme stanovili v roce 2005. V tom období Evropská unie se zavázala v 12 oblastech ehm, pro dodržování těchto postupů a jednou z těchto oblastí byl právě obchod. V září letošního roku Evropská komise předložila eh, dva dokumenty, které se dotýkají této oblasti. To znamená, jedna je, ehm, jedna myslím, že jeden z těchto dokumentů máte k dispozici. Je to nesmírně komplexní zpráva, která hodnotí pokrok v těchto 12 oblastech, v dosažení našich stanových cílů. Asi vás potěší to, že eh, kapitola o obchodu je jedna, je v podstatě nejrozsáhlejší kapitolou celé zprávy. A zároveň eh, jsme přišli se, se sdělením koherence politik této oblasti. Cílem bylo revitalizovat eh, náš přístup ke koherenci politik a zároveň z něj učinit přístup dynamičtější. Chceme věnovat eh, větší pozornost rozvojové pomoci rozvoji, když hovoříme o globálních politikách nebo když eh, analyzujeme tyto politiky. Samozřejmě, že tento přístup nyní očekáváme, že ho schválí rada a naši práci budeme směřovat především v pěti oblastech nebo zdůrazňovat Eh, to znamená klimatická oblast, politické záležitosti, bezpečnost potravin, migrace a eh, udržování míru a bezpečnosti. Těchto pět oblastí jsme vybrali, protože jsou nesmírně důležité pro rozvoj, je to propojeno i s rozvojem cíly milénia a zároveň to představuje určitou příležitost eh, pro mm, politiky, které by měly být mm, zaměřeny na rozvoj je pravda, že tato oblast nebyla e, stanovena v našem původním sdělení komise, to znamená obchod a rozvoj nebyl mezi těmi pěti oblastmi. My jsme neměli pocit, my jsme měli mm, spíš takový pocit, že věci fungovaly v této oblasti, nepovažovali jsme to proto za jednu z nejdůležitějších priorit, ovšem na základě diskusí s radou bylo jasně, jasně vyplynulo, že by to znamenalo nesprávný politický signál, který bychom vysílali, právě proto jsme se rozhodli o začlenění této oblasti mezi pět priorit. Jedna z věcí, kterou bych ráda zúraznila, je to, že zaměření se na těchto pět oblastí všem samozřejmě neznamená to, že bychom nějak snížili počet eh, oblastí, politik, které kterým obecně věnuje pozornost, například eh, globální výzva v oblasti potravinové bezpečnosti. To samozřejmě neznamená, že se budeme věnovat pouze zemědělským politikám, znamená to rovněž zapojení obchodních politik, protože i ta je důležitým prostředkem, který přispívá nebo důležitým příspěvkem v oblasti bezpečnosti potravin. Prosím vás o stručnost, říká pan předseda. Ano. A zároveň, pokud jde o bezpečnost v oblasti potravin, tak se podíváme i na oblast rybolovu, jiných oblast a jiným oblastem zemědělství. Ještě mám uh, několik poznámek, ovšem poprosila abych kolegy, aby se věnovali té další oblasti, pokud by vám to takto vyhovovalo. Pokud chcete, pane předsedo, tak jde pouze o první výměnu názorům, tak to můžeme odložit. Pouze pár věcí. Asi by bylo lepší, říká pan předseda, tu, tu diskusi mít komplexní nyní. Ano, já myslím, že je to jasné. Celá tato záležitost byla, eh, se rozšířila i na oblast finanční, je, myslím si, že je to důležité. I na včerejší konferenci je tam Jolie, se rovně zúčastnila, já jsem tam byl přítomen, myslím si, že je důležité, abychom se podívali na obě tyto záležitosti společně, protože to je důležitá agenda pro ve země a jsme nesmírně rádi, že Rada rozhodla o rozšíření této agendy o tuto oblast. Děkuji. Pan Helmut Schulz by rád položil za GUE otázku velice stručně. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu jenom eh, stručně se zaměřím na jeden aspekt, eh, který zde zatím nezazněl, ale eh, který je opravdu dlouhodobým problémem. Když se bavíme o financích, tak ty jsou opravdu, dlouhé, ty jsou opravdu důležité. Já jsem byl s delegací na pracovní skupině v New Yorku a tam šéfka UNDP Helen Clark ještě jednou jasně řekla, že peníze které jdou na rozvoj, nesmí být dány na klimatickou otázku a naopak. Prostě z těch kapitol, které jsou na rozvojovou pomoc, nesmí být e, brány prostředky na klimatické změny. Ale naopak musí členské státy v rámci OSN dávat nové prostředky a já si myslím, že je opravdu důležité, aby Evropská unie tady dostala svým závazkům, abychom ty peníze, které jsme eh, přislíbili na eh, rozvojovou pomoc, na eh, hospodářskou a soci- hospodářský a sociální rozvoj opravdu tam dali. A ty věci, které souvisí s klimatem, aby byly financovány z nových prostředků. Včera jsem totiž slyšel, že Rada Evropské unie chce dát eh, eh, peníze eh, na boje proti klimatu právě z prostředků na pomoj, pomoc nejhůře postiženým zemím. Čili já opravdu, když se zabýváme souladem mezi našimi politikami a tím, co říkáme, bych chtěl poukázat na toto. Děkuji. Děkuji. Ještě, ještě nějaké mm, poznámky na závěr ze strany zpravodaje. Velice stručně. A pak bychom chtěli vědět, jaký bude další postup. To znamená, jak to bude dále vypadat. Pan Martin se změnil o oblasti duševního vlastnictví, které jsou propojeny s obchodem, to si myslím, že je velice důležité. Bohužel TRIPS Plus byly zahrnuty do dohod s Carrefour, se zeměmi Carrefoura. Rovněž my jsme se snažili o Mm, dohodu v této oblasti i s anským společenstvím. To se rovněž dotýká koherence politik v této oblasti a zároveň jsou to diskuze, které probíhají a které se dotýkají středomořské oblasti nebo dohody se, středo, se zeměmi Středomoří, kde Evropská unie sama tvrdí, že by to ovšem znamenalo eh, ztrátu mnoha pracovních míst v severní Africe. Toto jsou prakticky záležitosti, na které nesmíme zapomínat, musíme na realitu poukazovat, musíme o tom hovořit. To je můj názor. Pokud jde o další harmonogram posouzení této oblasti, tím si myslím, že jsme v podstatě vyčerpali naši schůzku celého našeho výboru a nyní bez přestávky budeme pokračovat eh, se zkuskou koordinátorů. Rád bych poprosil všechny účastníky naší zkusky, kteří nemají oprávnění zůstat na zkusce koordinátorů, aby nás opustili. Děkuji. This is an in-camera meeting. Totiž bude